Good afternoon everyone and welcome to this press conference. Dobré odpoledne všem. všem. Eh, eh, Vítám vás na konferenci eh, ke směrnici, pokud se týče ochrany dětí, které jsou obviněny z kriminálních činů. Nyní paní komisařka Jardová. Dámy a pánové, děkuji vám, že jste přišli. Mil, jeden milion lidí Eh, v Evropské unii má co dočinění eh, s trestní justicí. Eh, děti jsou zvláště zranitelné, poněvadž jsou příliš mladé a příliš nechápou, o co vlastně jde v takovém tu trestním řízení. Nerozumí zákonu a nesnají svá práva. Potřebují tedy maximální úroveň ochranu. Když jsem se stala komisařkou v roce 2014, rozhodla jsem se, že budu navazovat na Eh, práce, která již byla vykonána v oblasti spravedlivých eh, soudních eh, řízení, zejména tedy v té oblasti, které se týkají nesletilých dětí. Nová směrnice je nyní dopracována a dává dětem specifická práva, pokud se nacházejí ve vyšetřování trestního druhu. Je to velice důležitý krok při budování evropské oblasti spravedlnosti. Přesto na úrovni ochrany dětí eh, v trestním řízení v jednotlivých členských zemích jsou velké rozdíly. Eh, celkově je eh, naše úroveň ochrany dostatečná ve srovnání s mezinárodním standardy směrnice se stará o ochranu dětí na všech ve všech částech eh, trestního řízení a to i v vážných případech, kdy jsou děti zadrženy a podobně. Děti nesmí být eh, obrány o svou svobodu, pokud nemají k dispozici právní pomoc. Eh, děti mají právo na pomoc a asistenci rodičů a jejich výslechy se vykonávají neveřejně. Eh, také eh, k tomu patří posouzení eh, jejich rodinného zázemí a bude se brát také potřeba sociální integrace, jak před soudním řízením, tak po vnesení rozsudku. My dnes vysíláme jasný signál toho, že Evropská unie, Evropská unie záleží na právech dětí a výsledek vyjednávání je velice vyvážený text, eh, který potvrzuje článek 24 eh, eh, Charty základních práv. A sice tady se říká, že v prvé řadě je třeba mít na paměti práva dětí. Já bych chtěla poblahopřát paní Kiniči, naší zpravodajce v Evropském parlamentu za vynikající práci. Díky niž se podařilo po dlouhém a obtížném vyjednávání schválit tuto směrnici. Děkuji vám. Děkuji, dobrý den. A ještě než půjdeme dál, chci poděkovat paní komisařce Jourové za vystoupení a za příspěvek této směrnici. Komisařka, celý tým pracovníků komise, celá komise se s námi podílela na složité fázi trialogu a jednala velmi konstruktivně a účelně a díky tomu vznikl velmi kvalitní dokument, který komise právě představila. Výsledný text má takovou podobu, která je vyvážená a, jak řekla paní komisařka, bere na zřetel nejvyšší zájem dítěte, což by mělo být vždycky hlavní linií, podle které bychom se měli řídit. A e, to je důležité pro správní právo, ale také trestně právní problematiku. A toto je první dokument, který eh, projednáváme ochranu dětí v tomto kontextu práva, eh, především v souvislosti se specifiky trestních řízení, eh, která se týkají dětí. A to samozřejmě musí být podchyceno i v legislativě. Musím k tomu doplnit, že právní předpisy nechránili vždycky nejlepší zájem dítěte, jejich konkrétní e, specifika a podobně. A to e, dokáže jenom směrnice. E, v řadě zemí EU se děti dostávají do trestních řízení. Situace se liší země od země. V některých případech například, a to je také jedno z ohnisek našeho zájmu, v některých zemích totiž je dítě chráněno od samého počátku takového řízení, ale jinde eh, je eh, advokát obhajoby jmenován te, prve tehdy, pokud je dítě vyslycháno soudcem a pokud soudce usoudí takový krok za vhodný. My bychom chtěli připravit takové právní předpisy, které zajistí jednotnou situaci ve všech členských státech Evropské unie v oblasti spravedlnosti a to je to, o co usilujeme. A když se zaměříme na podrobnosti celé směrnice, ta stanoví celou řadu záruk a pojistek. A máme tam procesní pojistky pro dospělé samozřejmě, ale ty mají také specifickou podobu pro nezletilé. Když vycházím ze své zkušenosti Působila jsem u soudů, kde jsme soudili nezletilé pachatele a proto z té praxe vím, jak obtížná je situace právě eh, z toho pohledu, abychom ochránili zájem dítěte, aby tyto mladiství mohli nalézt své místo ve společnosti do budoucna. Ehm, protože pokud se jim takové místo nalézt nepodaří, je tam velká pravděpodobnost recidivy. A samozřejmě, pokud je zařadíme do společnosti, snížíme i zločinnost ehm, mezi dospělými. A tyto procesní pojistky Eh, se týkají jak ochrany dítěte, je důležité, aby eh, mladistvému nebo dítěti bylo srozumitelným způsobem vysvětleno, eh, co se u soudu sděluje, aby soudní řízení pochopili, aby mohli sehrávat aktivní úlohu v těchto řízeních a samozřejmě také jim musí být pomoženo, aby se mohli zpětně integrovat do společnosti a bereme v úvahu potřeby toho, kterého dítěte nebo mladistvého během trestního řízení. Potřebujeme určité kroky na ochranu dětí a mladistvých. Někdy musíme přijímat různá ochrana, obezřetnostní opatření, zvážit také prostředí, v kterém dítě vyrůstalo a podobně. A při skončení eh, řízení, kdy se vynáší rozsudek, rozsudek, musíme také vědět, jaký trest, jaký rozsudek je nejvhodnější pro daného mladistvého nebo dítě. A k tomu je nezbytné vzdělávání a školení pro všechny, kteří se věnují eh, pachatelům eh, ať už je to policie, soudci nebo všichni ostatní zastupující orgány činné v trestním řízení. A Paní komisařka zde také zmínila ochranu soukromí dětí. Eh, taková soudní líčení by měla probíhat za zavřenými dveřmi bez účasti médií. Další problém, který vyvstal během trialogu, o kterém se hovořilo, ke konci jednání. My jsme trialog zahájili před rokem přesně. To bylo ve chvíli, kdy výbor e, přijal předchozí text, vydali jsme se do e, trialogu, bylo to během lotyšského předsednictví a po, tato práce pokračovala během předsednictví Lucemburského. Trialog byl velice podrobný, protože celá problematika byla složitá konkrétně ve vztahu k článku 6, který se vztahuje na práva dětí na obhajobu. A chci ještě jednou zopakovat, že ze své praxe vím, ehm, že je zřejmé, že dítě potřebuje obhájce nejenom z technických důvodů, děti mají mít stejná práva eh, při soudním řízení jako dospělí, ale také proto, aby měli někoho, kdo jej bude celým řízením provázet. A Eh, to bez ohledu na úlohu, kterou se hrávají rodiče, zda se na tom nějak podíleli nebo ne. V každém případě je nutné zajistit veškeré pojistky a veškerá opatření, která se budou eh, během celého řízení stahovat také na děti. To je velmi důležité. A Nově stanovené pravidlo tedy určuje, aby byl právník přítomen ve všech fázích řízení, a to ať už e, ve fázi předběžného vyšetřování a v dalších fázích také. Toto je článek, o němž se diskutovalo velmi podrobně během vyjednávání. Ale aniž bychom se museli vzdát té hlavní zásady, nakonec se nám podařilo prosadit změní článku 6, které je velmi vyvážené a které výslovně stanoví všechny okolnosti, kdy právo na právníka má zásadní význam. A to má zvlášť velký význam, protože v některých členských státech tato zásada v praxi uplatňována není. Samozřejmě můžeme udělit výjimku tam, kde je to uměrné při zvážení závažnosti provinění. A samozřejmě lze přijmout i další opatření během řízení. Ale v každém případě platí, že bez právníka se neobejdete, pokud existuje i to nejmenší riziko, že by Eh, dítě bylo zbaveno svobody. V takovém případě musí být právník eh, na straně dítěte vždycky přítomen. A eh, možná budete chtít komu ještě něco dodat, nebo budete mít dotazy. Ještě řeknu něco o zadržení vazbě. Samozřejmě je to otázka zásadní. Eh, děti by měly být ve vazbě zvlášť od dospělých. Jde především o to, že zadržovací vazba by měla být uplatněna jenom tehdy, pokud nelze najít žádnou alternativu. Pokud tedy není jiná cesta. Eh, než ta vazba. A pokud eh, tedy je nutné dítě zadržet, musí být ve vazbě odděleně od dospělých. Pokud se podíváte na trestní řízení pro nezletilé, tak jak jsou uspořádána, musíme se zaměřovat na reedukaci, rehabilitaci, to znamená v samotných zadržovacích vazbách musí mít děti příležitost se vzdělávat, zároveň tam musí být příležitost, aby si udržovali zdravotní stav po stránce fyzické i duševní, aby se mohli rozvíjet duševně i fyzicky, aby měli přístup ke vzdělání, musíme jim také umožnit udržovat styk s rodinou a pokud jsou tedy oddělená zařízení pro mladé mladistvé, tak to vše lze zrealizovat. A to vše eh, se eh, snažíme zajišťovat proto, aby se mladiství mohl snáze pak integrovat do společnosti. Znění článku tedy bere na vědomí respekt eh, k náboženskému přesvědčení dětí a mladistvých, a nyní vám dám příležitost pro dotazy k této směrnici. Zkusili jsme se vytvořit určitý model, e, model takového řízení, e, které by bylo vůči mladistvím spravedlivé, tak, e, aby ti mladiství, kteří jsou vyně nějakým činem, nějakým přestupkem, měli skutečně právo na všech všechna e, ustanovení na všechny nástroje během řízení a zároveň i po něm e, na e, znovu začlenění. A jde o to uvést život článek 24 smlouvy, která, který stanovuje, že veškeré soudní řízení, veškeré právní úkony spojené s mladistvími E, se musí odehrávat v zájmu e, těchto mladistvých. A ostatně podobně hovoří v příslušných e, nástrojích i Rada Evropy. Každopádně chci říct, že jsem velice spokojena s prací, kterou jsme uskutečnili. Hodně k ní přispěla Evropská komise, hodně k ní také přispěl velmi konstruktivní přístup obou předsednictví Rady a vytvořili jsme legislativu, eh, která sjednotí eh, trestní řízení, eh, které se vztahuje k mladistvím, takže pro ně bude zajištěna jak ochrana, tak spravedlnost pro tyto mladistvé, kteří bohužel dělají chyby a my máme povinnost je chránit. Takže prosím, aby se každý přes, představil. Děkuji. Já se omlouvám eh, jsem Eriko Kalery z Evropy, ale kromě této směrnice o trestně právním řízení se táži, zdali existuje určitá jednotnost na evropské úrovni. Například v případě, že eh, nezletilý pod 14 let nemůže být eh, trestně stíhan. Je tady určité eh, jednota, je tady začátek jakéhosi jednotnějšího přístupu do budoucna? Ne, dnes tomu tak není. Dnes tato jedno, jednotnost v Evropě neexistuje. Po, myslím, že hovoříte o věku trestně právní odpovědnosti. Je to tedy chvíle, e, rok, od kterého, od které může být mladiství sankcionován. A tady se legislativy v jednotlivých členských státech opravdu liší a v naší směrnici my takovýto práh nemůžeme stanovit. Směrnice se zabývá jiným aspektem. Směrnice totiž a příslušná pravidla, která směrnice obsahuje, se týkají eh, mladistvých eh, pod 18 let věku a rovněž, a tady je takové vlastně rozšíření eh, implementace v případě, že byl ten přestupek eh, spáchán mladistvím nad 18 let, tak se stejn, pos, eh, aplikuje stejný eh, přístup, stejný postup. A my tady máme velmi pozitivní zkušenost a já jsem se s tím také osobně setkala, když jsem pracovala jako soudkyně, protože jiným způsobem, kdybychom to řešili, tak bychom vlastně přerušili ten proces reedukace E, který e, povoluje trestně právní řízení, tak jak je teď koncipováno. A tento e, proces reedukace může vést k pod, velmi pozitivním výsledkům. Takže snižování ne. Doufejme, že tato směrnice bude užitečná, aby nás nasměrovala k větší jednotnosti napříč Evropskou unii. Pokud bych k tomu ještě mohla dodat pár slov, tak mohu jenom potvrdit, že Evropská komise skutečně nemá v, úva, eh, v úmyslu harmonizovat eh, věk trestně právní eh, odpovědnosti. To je otázka pro členské státy, ty se musí rozhodnout a i v naší stávající směrnici je určitá flexibilita, aby mohli soudci rozhodnout na základě vlastní úvahy a vzít v úvahu tu zranitelnost eh, a eh, zralost eh, každého daného mladistvého. Takže tam je prostor pro skutečně dobré zvážení, a, aniž bychom tam stanovovali nějaká omezení. Já ještě, pokud dovolíte, toto doplním. Ano v různých právních eh, eh, normách eh, se hovoří o rozumné výjimce, protože samozřejmě se vše odvíjí od hodnocení. Je třeba také zralost příslušného mladistvého posoudit a směrnice v tomto podává poměrně významnou orientaci, ale zároveň je tam, jak bylo teď právě řečeno, ta určitá marže, určitá volnost. Všem děkuji.